Well, good evening everybody. Tak, dobrý večer všem. Eh, jménem eh, skupiny Evropa svobody a přímé demokracie eh, chci poděkovat panu Junkrovi za to, že mezi nás přišel a promluví před nejeurokritičtější skupinou v tomto parlamentu. Jsme za to opravdu velice vděční. Chtěl bych také říci, že v průběhu několika posledních týdnů toho bylo hodně napsáno a řečeno o vás. Dozvěděli jsme se, že se rád napijete, že jste kuřák a že pijete spoustu černé kávy. To je nám úplně jedno. To nás nezajímá. <laughs> We're not interested in any of that. Um... My jsme dokonce i Eh, se dozvěděli nějaké nepříjemné rodinné záležitosti staré 70 let, ale to je nám všechno jedno. Nás nezajímá ten sestup do žumpy bulvárního tisku, ale za to nás eh, skutečně zajímá vaše vize eh, na příštích pět let. A až domluvíte tak eh, tady naši kolegové vám budou klást otázky. Většinou jsou úplně noví v Evropském parlamentu, jenom pár je jich tu z minulého období. A jsme tak trochu zvědaví na celý ten proces, protože ve Spojeném království jsme vůbec netušili, že evropské volby mají jakoukoliv souvislost s tím, kdo bude předsedou komise. A také si myslím, že určitě budeme mít pár otázek ohledně toho, že eh, parlament Eh, že parlamentu je eh, před staven pouze jeden kandidát, což nevypadá moc demokraticky a ještě více starostí nám dělá, s tím budete možná souhlasit, že až příští týden eh, dostaneme šanci říci vám ano nebo ne, tak to bude provedeno tajnou volbou, což nám připadá opravdu velice podivné. Ale mým úkolem dnes večer je být jenom předseda, takže se budu snažit v rámci možností být úplně neutrální. Ne, opravdu. Protože všichni ostatní budou pokládat ty otázky, na já. Takže vítejte v naší frakci a máte slovo. Děkuji, vážené dámy a pánové. Je mi ctí tady být. Přišli jste do tohoto sálu ve velkém počtu, protože určitě chcete eh, obdivovat skutečného tedy eurokrata, tak takhle tedy vypadají chcete vidět někoho, kdo se snaží e, strhnout evropské národy do propasti, e, kdo nemá rád národní státy, ale budete zklamáni, protože před mnoha lety opakovaně e, já jsem byl jedním z mála, kteří zastávali názor, že evropské národy je potřeba respektovat, že to není nějaký výmysl, ale že tu zkrátka jsou a že úkolem Evropské unie není samozřejmě ničit národní státy a regiony, ale že je potřeba respektovat tyto eh, entity, protože to nejsou eh, pouze entity, ale opravdu eh, dlouhé projekty, ve kterých lidé spolu žijí na určitém daném území. Takže mým záměrem není eh, vytvořit nějaké spojené státy evropské, protože já nevěřím ve spojené státy evropské. Já jsem nikdy nepoužil tento termín, nebo ano, možná někdy dávno, ale od té doby, eh, kdy eh, došlo k určitým problémům, tak už jsem od toho upustil. Takže myslím si, že s touto retorikou bychom měli všichni velký problém. Já bych nerad příliš mnoho hovořil o tom procesu, protože e, ten proces se mi také příliš nelíbí, ale je takový, že některé evropské politické rodiny se rozhodly jít do volebního boje s takzvanými vedoucími kandidáty, špicenkandidáten a já jsem byl jedním z nich a vím, že britské veřejnosti to bylo jedno. Takže proto jsem v Británii kampaň nevedl z jediného eh, důvodu. A to sice, že v Británii nemáme žádnou sesterskou nebo braterskou stranu. Možná, že to se změní dnes večer, když se tady s vámi s kamarádím a navážeme spojenectví. Ale chtěl bych tedy upozornit na to, že ta volba bude probíhat tajně, což je samozřejmě vaše výhoda, protože nikoho z vás nepřistihnou, jak hlasujete pro mě. Ne, že bych to tedy očekával. Chtěl bych tady pohovořit o e, některých obsahových bodech, které jsou podle mého názoru důležité. Na začátku své volební kampaně jsem představil určitý počet eh, priorit. Popsal jsem jako první prioritu nezbytnost, která existovala a stále ještě existuje, aby Evropa zaznamenala hospodářský růst a zároveň zaměstnanost. Nikdy jsem se nedomníval, že bychom mohli vydávat peníze, které nemáme, takže se nedomnívám, že bychom hospodářského růstu dosáhli díky deficitu rozpočtu, a kdybychom pouze se tady hádali, zda rozpočet je či není, ale samozřejmě nemůžeme používat peníze, které nemáme. Jednalo se o nastartování jiných politik, zejména e, naším záměrem bylo, uskutečňovat eh, digitální jednotný trh a završit jednotný vnitřní trh, který stále ještě není stoprocentní. Uskutečníme-li jednotný digitální trh a podařili se nám skompletovat eh, jednotný vnitřní trh, jistě bychom přispěli eh, Evropskému společenství přidanou hodnotou v nejbližších letech a Jistě bychom mohli také být tímto způsobem lépe organizováni a mohli bychom lépe uskutečňovat naše ideje týkající se vnitřního digitálního trhu, jakož i vnitřního trhu jako takového. To build a real European energy. Je potřeba vytvořit v Evropě opravdovou energetickou unii, snížit závislost na Rusku a e, dalších dodavatelích. Musíme lépe e, propojit energetické kanály, e, mechanismy dodávek energie, které v Evropě máme a musíme spojit své síly, až budeme vyjednávat s dodavatelskými zeměmi musíme zajistit, aby pokud z ze, z východu nebude najednou energie plynout, tak musíme zajistit dodávku na západ z jiných zdrojů, tedy do západní a střední Evropy. E, myslím si, že máme poměrně silnou potřebu investic. Investice dramaticky klesají, jak veřejné, tak soukromé a dosáhly opravdu nízkých úrovní. My musíme investice podporovat. A podle e, mého názoru je zapotřebí to udělat mobilizováním nástrojů, které má Evropská investiční banka stále k dispozici a bude-li to nutné, tak také zřízením nových e, finančních nástrojů. Já jsem hovořil s prezidentem Evropské investiční banky. Budeme se snažit nějak seskupit všechny ty prvky, které už existují a my se budeme snažit je nějak sjednotit, abychom měli nějakou úplnou eh, koncepci. Eh, já bych eh, chtěl férovost pro všechny. Myslím si, že sociální dimenze vnitřní trh, na vnitřním trhu je nedostatečně vyvinutá a Evropská unie by měla být ambicioznější, pokud jde o e, sociální dimenzi. Já nejsem příliš pro e, prodlužování e, nástrojů trojky v hospodářské a měnové unii, protože tyto nástroje, přestože měly určité úspěchy, tak postrádají demokratičnost. A to musíme v následujících letech změnit. Nemyslím si, že e, dojde také k přistoupení e, nových členských států v příštích pěti let z toho jednoduchého důvodu, že žádná země není připravená vstoupit do EU v příštích pěti letech. E, musíme stále udržovat evropskou perspektivu na západním Balkáně. To je nutné v tomto křehkém a komplikovaném regionu našeho kontinentu a musíme nadále vést vyjednávání, která už probíhají, ale opravdu si nemyslím, že by v dohledné době skončila. Musíme se také zabývat problémem migrace a imigrace, a to jak legální, tak nelegální. To je problém, který eh, nepostihuje pouze ty země, které nesou tu hlavní zátěž, jako je eh, Kypr, Malta a další, nebo Francie. Eh, je to problém všech států a my na něj musíme najít evropskou odpověď. Chtěl bych říct také eh, několik slov k Británii protože eh, já jsem v kampani, kterou jste nesledovali, prohlašoval eh, velice jasně, že jedna z mých pěti priorit Priorita číslo pět je pokusit se o e, férovou dohodu s Británií. Já chci, aby Británie zůstala konstruktivním a aktivním členem Evropské unie. Tento názor nezdílí všichni v tomto sále, ale takový je můj názor, e, protože já mám pochopení pro e, britský národ, jelikož kontinentální Evropané si musí neustále připomínat, že nebýt Británie tak a její odvahy, tak dnes by nebyl evropský kontinent svobodný. Měli bychom to tedy udělat v zájmu všech ostatních evropských národů. Já obdivuji Británii za to, co vykonala a obdivuji Brity za jejich pragmatický přístup k nejrůznějším problémům. Chtěl bych tedy férovou dohodu s Británií, protože musíme respektovat nejen britský národ, ale také ten domácí rozhodovací proces. Tam probíhají rozhodnutí, které přijímá britský parlament a my je musíme respektovat. Musíme brát v potaz britská specifika a až e, britská vláda představí Evropskému parlamentu seznam požadavků, e, tak je musíme zvážit a vyjednávat o nich. Já nejsem proti principu, že e, čas od času by se mohly kompetence vrátit z Bruselu národním parlamentům za podmínky, že Británie a další nebude blokovat členy eurozóny, pokud bude chtít Eh, činit rozhodnutí v této oblasti. To je podle mě demokracie. Britové něco říkají, my na to musíme reagovat, oni nás musí vyslechnout, my musíme vyslechnout je a eh, usilujeme o férovou dohodu, jak už jsem říkal, protože všichni Británii potřebujeme. A můj osobní názor je, že i Británie potřebuje být v Evropské unii. Ale tady se možná na všem úplně neschodneme. Každopádně děkuji. Thank you. Thank you. Thank you. Now, uh, what I'm tak a nyní eh, vezmeme otázky vždycky po několika a prosím vždycky začnete představením, krátkým představte sebe, svoji stranu a také eh, potom, že položit otázku a prosím stručně. A já teď požádám našeho místo předsedu, aby se zeptal jako první. Tak především jako e, spolupředseda chci poděkovat našemu hostovi za to, že je tady s námi. E, naše skupina e, je přesvědčena o správnosti přímé demokracie. To znamená, že aby se to hlavní rozhodování rozhodovalo přímo, přímo tedy ze spoda nahoru. A já tady mám tři otázky, které pocházejí z dola. Co si myslíte vy o přímé demokracii a podporil byste ji a propagoval za druhé? Co si myslíte o Evropském investičním fondu a za třetí, eh, jak zajistit to, aby eh, invest praktice a inovace eh, pomohly malým a středním podnikům tím, že by byly tyto prostředky vyňaty ze započítávání eh, do deficitu HDP. Eh, myslím si, že by nám prospělo, kdybychom se dozvěděli, co si to myslíte. Děkuji mnohokrát. E, domnívám se, e, že co se týče přímé demokracie, je třeba najít odpověď na úrovně členských států a národů, takže nevidím moc dobře, jak bychom měli v Evropské unii organizovat referendum ve všech zemích stejný den ke stejným otázkám protože by se mohlo stát, že jedni řeknou ano, druzí řeknou ne a mohlo by se klidně stát, že země, které jsou menší, na rozdíl těch velkých, které obklopují, eh, budou mít jiný názor. To znamená, že já nejsem přívrženec systém přímé demokracie aplikovaný na všechny státy Evropské unie na evropské úrovni. Já jsem chtěl zorganizovat eh, referendum v Lucembursku týkající se ústavní smlouvy. Bylo to zamítnuto Francií a Nizozemskem. A já jsem několik týdnů předtím zorganizoval referendum v Lucembursku týkající se téže otázky. Bylo to druhé referendum. První bylo v roce 1981 v Lucembursku, čili my jsme zvyklí na vyjádření přímé vůle občanů. A já jsem organizoval toto referendum, protože jsem řekl, že pakliže lucemburský lid neřekne ano, podám demisi, protože referendum bez politických sankcí je naprosto vyprázdněné a nemá smysl. Eh, když se lid vysloví proti nějakému projektu, který chce realizovat vláda a proti většině poslanců řekne lid ne, tak zároveň řekne ne těm, které původně zvolili. To znamená, já říkám ano národním referendum a říkám ne evropskému referendu, referendu na evropské úrovni, protože evropský národ neexistuje. Evropský národ neexistuje. Vím to. A proto eh, nemůžete eh, pode mě žádat, abych požádal referenda v Evropě, poněvadž evropský lid a evropské veřejné mínění v podstatě neexistuje. Čili já bych byl spíše pro běžné demokratické postupy eh, na evropské úrovni. No, to, co se týká fondu, tato otázka stále ještě není otevřena, ale je to evropská monetární a měnová politika, která musí proskoumat tuto otázku, než bude možné uskutečňovat tento mechanismus, ale samozřejmě třeba, aby předtím byly splněny určité podmínky, například posílené um, parametry pro rozpočtový deficit. Je to vlastně politika, kterou já jsem stal, eh, znal, když jsem řídil Evropskou měnovou unii. Třetí otázka eh, kterou položil pan místo předseda, Já jsem přívržencem používání paktu stability a hospodářského růstu tak, jak leží, eh, včetně mechanismů flexibility E, a včetně reformy, která by mohla následovat v březnu 2015. Já jsem proti excesivním přísným úsporám, které vedou k nespravedlnosti postihující zejména ty nejslabší občany mezi námi. Eh, já jsem si dlouho kladl otázku, jaký prvek veřejných výdajů by mohl být stažen z přímé aplikace paktu stability, z přímého používání paktu stability. A jak už jsem to řekl, eh, máme tady také ehm, flexi, faktory flexibility v rámci tohoto paktu, které by mohly umožnit eh, znovu redistribuovat finanční toky v reálné ekonomice a v současné době pracuji s Evropskou investiční bankou nad těmito návrhy. Ale opustíte-li používání paktu eh, v segmentu veřejných eh, výdajů, jak chcete tedy realizovat otázky, které se týkají stejných otázek a stejné oblasti? už když byla provedena reforma paktu stability, měli jsme ti, kteří chtěli eh, vypustit z tohoto paktu investice, ale musíme si uvědomit, jaká je přesná definice investic. Kromě toho tady byli jiní, kteří stejně tak jako já navrhovali, že eh, stáhnout aplikaci paktu stabilitu by znamenalo jít pouze cestou kooperace, ale eh, někteří zase měli jiný názor na tento pakt stability, čili je to dobrá špatná myšlenka či špatná dobrá myšlenka. Ale eh, já jsem pro aplikaci paktu stability. Thank you. Thank you. I think on the point about referendum. Děkuji. Eh, já myslím, že eh, k těm referendum, jakožto neutrální předseda, ano, ano, ano. Eh, <laughs> já si myslím, ne, tady to není úplně vážně. Já si myslím, že jeden z důvodů přírůstu euroskepticismu je to, že ano, my tedy sice respektujeme právo národu, aby si pořádalo referenda, ale problém je, eh, že instituce Evropské unie eh, příliš eh, výsledky těchto referend nerespektují. V Dánsku muselo hlasovat po druhé, Irsko muselo hlasovat po třetí, a potom Francie a Nizozemí ti taky eh, hlasovali ne. A bylo to úplně ignorováno a ta ústava byla prostě přejmenovaná na Lisabonskou smlouvu. Čili já si myslím, že toto je velká sporná otázka. A já vím, že vy jste eh, pohrozil eh, rezignací, pokud, se, pokud to referendum bude záporné. Ale já myslím, že eh, pořád, pořád na naší straně bylo 44% hlasů, no, ale na mé straně bylo 56, no. No a nicméně ta smlouva teď už platí. No dobře, tak tu debatu eh, možná eh, nebudeme vést dále, protože kdybychom tady měli hovořit o rozdílech mezi ústavou a Lisabonem, tak to by bylo asi velmi krátké. Tak, kdo má otázku? Aha, dobře, výborně. Takže vezme to po třech vždycky. Děkuji, pane předsedo. Pane Junkre, eh, a kdybyste se mohl představit, Roger Helmer, UKIP. A já jsem v tomto parlamentu už 15 let. Děkuji vám, že jste mezi námi. Eh, to, co jste říkal o růstu a zaměstnanosti, váš zájem mě skutečně eh, potěšil a to tež se dá říci o nedostatečných investicích. Ale není to tak, že nedostatečný růst, velká nezaměstnanost a malé investice, zejména na jihu Evropy, není to náhodou přímý výsledek evropských politik, Eh, euro bylo ekonomický, ekonomická katastrofa, eh, vedlo k nezaměstnanosti, přeregulovanost zaměstnanosti eh, vede k tomu, že malé firmy nechtějí zaměstnávat lidi, zvyšuje jim to náklady, nebo třeba zcela iracionální energetická politika nám dává takové ceny elektřiny, že nám firmy utíkají offshore a jinak a s tím investice. Jestliže chceme, abychom, eh, aby tráva rostla, tak musíme především eh, odstranit ty kameny, které na trávníku jsou. Ano, děkuji. Eh, Fabio? Dobrý večer, pane předsedo. Nezaměstnost mládeže, zejména ta, dosáhla na našem kontinentu strašně nepřijatelných výšek. 59% v Itálii, eh, něco podobného eh, ve Španělsku a jinde. Taková sociální tragédie má eh, závažné dopady na mladé lidi. Třeba vidíme, že podle studie z roku 2014 přibylo o 67 sebevražd mladých lidí Ehm, mnozí jsou nezaměstnaní a velký podíl na nich eh, jsou bývalí podnikatelé. Čili eh, chcete zajistit eh, třeba nějaký minimální příjem pro všechny ve všech 28 zemích, aby to nebyl takový sociální masakr. Peter? Peter Lungan za švédské demokraty. Za prvé, jak se odlišujete od eurofederalisty, pokud sám skutečně nejste eurofederalistou, jak mnoho médií tvrdí na základě toho, co jste včera řekl v parlamentu. Eh, moje zkušenost z prvního týdne zde v parlamentu eh, nebylo to příliš dobré. Eh, byl jsem ve výboru TRAN jako koordinátor, bylo to zvláštní. Já jsem dostal e-mail, že si mám vzít hlasovací kartu, ale hlasování žádné nebylo, protože bylo rozhodnuto předem. Čili já myslím, že demokracie v podstatě byla vyprovozena hlavním vchodem ven. Čili co to je? Toto, asi se mu budete souhlasit, že toto není demokracie, tedy definice demokracie. A Eh, pane Junckere, my nejsme proti Evropě, je to krásný kontinent, kde můžeme spolupracovat, ale s vlastní suverenitou, s vlastní vlajkou a tak dále. Ale my jsme proti Evropské unii eh, se všemi těmi funkcemi, budovami a takhle, prostě s tím, co děláte vy. A dále, eh, můžete nám říct, co chcete udělat pro skupinu EFDD zde v Evropském parlamentu? <laughs> skvělé, skvělé dotazy. Tak prosím. Oui, enfin, je vais tout faire pour... Ano, já udělám všechno pro to, aby příště vás bylo méně, co se týče vaší politické skupiny. Uh, a e, vy si stěžujete, e, že Evropský parlament je nedostatečně e, demokratický, čili máte před sebou hodně práce, abyste zlepšili kvalitu tedy vaší práce vlastní a kvalitu Evropského parlamentu. Co mě, co mě, čím se liším od evropských federalistů? Tak, jak se o mě píše v Brit Británii. Měl byste se zeptat federalistů, eh, protože se, mně se velice často vyčítá, že se vyslovuji Mm, eh, vy se vyslovujete pro princip subsidiarity, ale já si myslím, že já to také dělám. A myslím si, že eh, i lokální autority eh, mají své úlohy, které by měly dělat a které se nemohou řídit z evropské úrovně. Domnívám se, že právo rodiny je záležitost, která se týká svrchovanosti členských států a já rozhodně nechci Evropskou unii, která by se snažila řídit veškerá zákoutí eh, evropských občanů. Nejsem tedy někdo, kdo by se snažil přebrat co možná nejvíce kompetencí z úrovně členských států sem do Bruselu což by chtěl dělat federalista. Já nejsem federalista v anglickém slova smyslu. Federalista je někdo, ne ten, kdo chce centralizovat, ale někdo, kdo chce centralizovat a kdo chce přeskupovat do centra určité skupiny svrchovanosti, které by mohly být řízeny lépe a důkladně. Já tedy nejsem federalistou. Někdy jsem členou nějakého klubu, který se jmenuje Federalisti, to mi teda bylo řečeno nedávno. Musel jsem prohlásit všechny svoje zájmy, to znamená, že jsem musel popsat, já, že nejsem multimilionář, že nemám žádné akcie, že nemám žádnou majetkovou účast ve velkých podnicích. Eh, můžete to všechno najít ale nebyl jsem ani členem mladých evropských federalistů. To všechno je možné vidět, ale rozhodně nejsem někdo, kdo by chtěl stupidním způsobem posilovat centrum na úkor členských států. Ale tady bude třeba, abychom, se sou, abychom došli k soustředění moci, protože vykonávání Eh, určitých záležitostí z úrovně členských států není dostatečné. Je třeba, abychom soustředili kompetence, které můžeme řídit lépe společně, než izolovaně na úrovni jednotlivých členských států. Pane, promiňte. Někdo kdo se domnívá, a to je částečná odpověď panu Helmanovi, Někdo, kdo se domnívá, že situace v oblasti nezaměstnanosti eh, byla horší s jednotnou měnou eh, ne, než se jednotnou měnou. Já jsem byl ministrem financí delší dobu a každých šest měsíců jsem musel dojet do Bruselu, abych se účastnil zraň Evropské měnové unie. Měl jsem to privilegium, eh, že jsem tu čest eh, být eh, přítomen, když se jednalo o vstup a vystoupení Velké Británie a také když se řešily nejtěžší otázky eh, devalvace měny, když se špatně řídila tato záležitost z národní úrovni a rád bych vám řekl následující v od v okamžiku irácké války, v okamžiku ukrajinské krize, v nejhorším okamžiku finančně ekonomické krize, která postihla Evropu stejně tak jako jiné části eh, země koule, Kdybychom neměli Evropskou unii, Evropa by eh, vedla eh, měnovou válku. Francie proti Německu, Itálie proti Španělsku a tak dále. Já jsem ty dějiny prožil. No, vy jste mi dal otázku, já se snažím odpovídat. tak eh, je... Čili já jsem někdo, kdo říká, že bez disciplíny, eh, kterou nám vnucuje euro by situace byla horší, což neznamená, že veškeré politiky, které eh, jsme aplikovali v minulých letech, byly pouze úspěšnými. Já jsem pro tu zásadu, aby ve všech evropských státech byla zavedena minimální mzda, e, protože se domnívám, že každá práce si zasluhuje plat a každý člověk si zasluhuje, aby mohl žít z platu, e, který dostává. A také se domnívám, že teda minimální, že by měl existovat zaručený minimální příjem. To jsem zrealizoval v Lucembursku ale nebude možno udělat k tomu nějakou legislativu z vlastního podnětu, protože to je samozřejmě v kompetencích jednotlivých členských států. Nesouhlasím s vámi. Nejsem pouze eh, v nesouhlasu s vámi. Uh, you're right. The word... Ano, máte pravdu. Slovo federalista je naprosto špatné, je naprosto zastaralé, není to federalismus, eh, proti kterému argumentujeme. Je to unitární centralizovaná vláda Evropy. Takže ano, to slovo je naprosto špatně použité eh, v kontextu dnešní evropské debaty. Tak, kdo je další na řadě? Tak, eh, vy Děkuji. Omlouvám se, přerušuje předseda. Představte se, prosím, říká předseda. Eh, William Dartmouth, eh, poslanec za eh, UKIP. Stále se domníváte, že volný pohyb osob v Evropské unii je zásadní? Přestože jsou dnes značné rozdíly v příjmech mezi jednotlivými zeměmi? Děkuji. Tak prosím. Dobrý večer. Já jsem z hnutí pěti hvězd a chtěla bych se vás zeptat na to, co si myslíte o tom, že Evropská unie má značné zdroje eh, v zemědělství a přesto Přesto se snažíme tedy zavádět zeměpisná označení původu, která chrání eh, malé a střední podniky, které produkují toto zboží v Evropě. A eh, podle eh, určitých nedávných evropských pravidel jsme v situaci, kdy osiva jednotlivých obilovin jsou do značné míry standardizována což může eh, vést eh, k tomu, že i eh, sem, osivo se zeměpisným označením se může šířit. Děkuji. Jonathan Arnott, um, I'm from the UK Independence Party. Já jsem také ze strany nezávislosti Spojeného království a jsem nově zvolený europoslancem. V nedávných volbách ve Spojeném království e, téměř polovina hlasů e, patřila e, euroskeptikům anebo těm, kdo jako UKIP chtějí vystoupit. Vy říkáte, že nemáte sesterskou stranu ve Spojeném království, ale ta strana, která, které se říkalo, jakási britská EPP, dostala pouze 0,7% hlasů. Takže já bych se ptal na ten pojem kandidát. Ten nefunguje, protože vy jste sám už dnes říkal, že neexistuje žádný evropský národ. Méně než 500 britských voličů vás podpořilo a dostali jsme se do situace, kdy Schulz se stal eh, podruhé předsedou Evropského parlamentu, na čemž se dohodly největší frakce, spolu s tím, že vy budete předsedou komise. A eh, já bych se vás chtěl zeptat, chápete, eh, jak to bude vnímáno, jak to budou vidět britští voliči? A uvědomujete si, že to posouvá Británii směrem k východu z Evropské unie? Souhlasíte s tím, že většina dvou největších skupin v parlamentu je většina? Já jsem nicméně vděčný za tu informaci, protože eh, já jsem nevěděl, že dvě, že členové eh, dvou největších skupin v parlamentu budou hlasovat pro mě, proto jsem, proto jsem vůbec tady, usiluji o vaši podporu. Když jsem říkal, že evropský národ neexistuje, tak jsem tím myslel, že neexistuje ve smyslu národním, tak jak existovaly národní státy po staletí. Evropská unie je něco jiného. Já jsem právník a když právník neví, jak něco nazvat, tak řekne, že je to sui generis. Takže Evropská unie je také e, sui generis e, e, entita, ale nemá žádný evropský národ v tom smyslu, eh, jak chápeme národy. A právě proto mě mnozí takzvaní federalisté eh, označují za někoho, kdo pořádně nechápe, co se v Evropě děje. Ano, já toho nechápu hodně, ale chtěl bych eh, vám jaksi dokázat, že na tomto složitém kontinentě je nutné respektovat národní eh, suverenitu, ale přitom si uvědomovat, že národy sami o sobě eh, nemohou dospět k pozitivním výsledkům. A pokud jde o biodiverzitu, to byla ta otázka týkající se tedy biodiverzity, rád bych vám řekl, protože zdá se mi, že vy jste hovořila o vyjednávání mezi USA a Evropskou uniou týkající se volného obchodu. Já jsem pro takovou dohodu, protože se domnívám, že z toho může mít užitek z toho mohou mít užitek obě strany, tedy i evropští občané. Na druhé straně my nemůžeme se chovat, jako by bychom byli ochotní eh, učinit veškeré kompromisy pro to, aby se tato dohoda podepsala. Myslím si, že nemůžeme opouštět naše názory týkající se eh, ochrany zdraví potravin nemůžeme toto vydat v šans v rámci vyjednávání o této smlouvě. Čili to rozhodně nemůže být předmětem vyjednávání. Mohu vám říci, že všichni, kteří provozují eh, obchod, tak respektují eh, tyto předpisy nezávisle na sídle, eh, nezávisle na tom, v jaké země mají své sídlo. Eh, zejména co se týče eh, zemědělsko-potravinářského komplexu, zde žádné ústupky nebudou činěny. Eh, myslím si, že si nemůžeme myslet, že politika na evropské úrovni by byla pro geneticky modifikované mm, obilniny. Je, máme tady mm, různé názory, ale komise musí rozhodnout v určitých oblastech, protože když nerozhodne, tak eh, ji mohou zase určité podniky eh, zažalovat u Evropského soudního dvora. Ale eh, rozhodně budu, zvažuji tu otázku, zda, či, ano, zda ano či ne, zapracovat rozhodování na této úrovni, protože je to rozhodnutí, eh, které rozhodně nebude reflektovat eh, jednoznačně stejný názor evropských národů na tuto otázku. Myslím si ano, že svobodný pohyb zaměstnanců eh, náleží k fundamentálním lidským právům. Základní smlouva byla podepsána v Římě a já se nedomnívám, že všichni ti, kteří eh, cirkulují na jednotném evropském trhu a pracují v jiných zemích, by byli pouhými parazity, kteří zneužívají fiskální a sociální systém v respektivních státech. Máme tady 2,5%, zatímco mobilita ve Spojených státech, v Kanadě a v Austrálii je daleko vyšší než u nás. My tady hovoříme o menším, menšinovém problému. Ano, dochází ke zneužívání, je třeba potírat tato zneužívání eh, sociálního systému například ale to jsou jednotlivé členské státy, které mají svou legislativu a jejichž národní administrativy musí aplikovat taková pravidla, aby k těmto zneužíváním nedocházelo. A musím tedy říct, že jsem poměrně překvapen, směrem, jaký tato debata nabrala v posledních letech. Já jsem samozřejmě členem Rady Evropy, jsem už veteránem, už celá desetiletí pracuji na evropské úrovni, byl jsem ministrem financí, byl jsem ministrem jiných oblastí, ale vždycky kolegové eh, v Británii byli, se vyslovovali pro rozšiřování. A jakmile k rozšiřování došlo, ne, jakmile eh, nové demokratické státy se staly členy Evropské unie, jak to eh, najednou eh, se říká, že Evropská unie by měla být jenom pro bohaté, nikoliv pro chudé. Já rozhodně nejsem přívržencem takovéto debaty. A znovu opakuji, jsou to jednotlivé národní státy, které musí řídit tuto záležitost a rozhodně nejsem pro, aby se změnila tato zásada v Evropské unii quite right. I mean, David Cameron has been a great proponent of enlargement of the Euro. Eh, pan eh, Cameron skutečně eh, velice energicky je pro rozšiřování Evropské unie. A samozřejmě to vede k tomu, že do Británie a do dalších zemí se zintenzivňuje příliv migrantů. Ano, a toto je ale už od římských dohod a to se prostě nedá eh, vyjednávat. Ale já jsem ještě chtěl říci, že je úkolem národních států, aby se postarali o to, aby to nebylo zneužíváno. Ano, naprosto, naprosto tomu rozumím. Ale prostě nebude, nemůže se na tom nic změnit. Je to součástí římských dohod. Takže Rosa. Eh, eh, takže eh, kolegyně z Hnutí pěti hvězd. Kohezní politika, zejména makroekonomické podmínky a makroekonomická podmíněnost. Tady se hovoří o tom, že fondy mohou být pozastaveny v případě, že členská země neplní ekonomická pravidla, ekonomické požadavky. Ale to znamená, že to povede potom ke zhoršení koheze a odskáčou to tedy regiony, které v podstatě sami nezodpovídají a nemohou ovlivnit makroekonomické chování svých vlád. Takže této, ty to postihne nadměrně. Čili komise může tedy pohrozit pozastavením eh, fondů a rozhoduje o tom, má poslední slovo. Eh, je tam eh, spousta nebo rozsáhlá strukturální dialogy a parlament je pouze konzultován. Já se domnívám, nebo domníváte se vy, že by používání těchto politických nástrojů zhoršilo E, soudržnost a tím pádem by byla také proti článku 3, e, že tedy Evropská unie má e, podporovat rovnováhu solidaritu mezi regiony. Parlament je jediným orgánem v Evropské unii, která je přímo volená, takže my jako zastánci přímé demokracie nemůžeme tento přístup podpořit. Tak další. Eh, nová poslankyně. Pan David Cameron eh, projednával s vámi, které kompetence eh, by chtěl zpět repatriovat do Londýna. A dále, jak se to projeví na dalších 27 eh, zemích, tedy na jejich vztahu. Ještě jedna otázka. Eh, Laura Jean, eh, Hnutí pěti hvězd. Vy jste několikrát hovořil o politice škrtů spíše než o trojce. Co si myslíte o politice trojky v těch eh, nejkrizovějších eh, zemích, kdy tady Evropský parlament byl de facto marginalizován jak při přípravě, tak při dohledu nad eh, naplňováním těchto politik. Tato politika škrtů měla vést k obnovení zaměstnanosti, sociální koheze a k restatu hospodářství, jenomže Eh, za čtyři roky to vedlo spíše ke ztrátě dvou milionů eh, pracovních míst, zejména mezi mládeží. Oui. Um, tout d'abord... Euh, ano. Nejprve ta dáma, která mi položila otázku týkající se pana Camerona. Já v životě jsem dělal mnoho věcí, ale rozhodně se nestanu mluvčím pana Camerona. Když chcete vědět, co mi pan Cameron řekl, obraťte se na něho. Já nejsem jeho hlásnou troubou. A e, e, vždyť on odmítl mou kandidaturu. Hovořili jsme spolu, ale velice krátce, jeden nedělní večer když jsme byli oba ve velice dobré náladě a zabránili jsme v diskuzi o tématech, bychom se mohli na sebe rozlobit. Co se týče trojky, mm, mm, e, vy, e, říká, vy tady tvrdíte, Eh, eh, jenom co trojka dělala, musíte si uvědomit, že byl také historie před trojkou, eh, že tady byly země, které nerespektovaly odpovědnost, kterou měly a které zadlužily budoucí generace a akumulovaly deficity a veřejné zadlužení. A Tudíž se tady všechny tyto věci sčítaly a eh, přidali se k dopadu finanční a hospodářské krize a to stížilo a zhoršilo situaci v těchto zemích. Hmm, eh, měli jsme nejenom problémy eurozóny, ale v eurozóně jsme se snažili opravovat letadlo za leto, což není jednoduchá záležitost a měli jsme prostě, museli jsme vymýšlet rychlé používání nástrojů proti krizi, kterými jsme předtím nedisponovali. Ale komise rozhodně neimprovizovala v oblasti přizpůsobování, protože nikdy takový program neexistoval. Měli jsme tu určité expertízy a orientovali jsme se také eh, s pomocí Mezinárodního měnového fondu. Já jsem předsedal té skupině a byl jsem někdo, eh, který viděl, jak trojka fungovala eh, s rostoucím pesimismem, protože jsem mnohdy konstatoval, že ty předpovědi, jak by měly programy přizpůsobování fungovat, eh, nepomohly takovým způsobem, jak se očekávalo a vždycky došlo k nějakému přizpůsobovacím programu A, musel následovat přizpůsobovací program B, eh, když se makroekonomická situace nerozvíjela tak, jak se na začátku očekávalo. Přál bych si, já se tedy nedomnívám, že tady bude nějaký program přizpůsobování pro další roky, ale rád bych, abychom vypracovali analýzy dopadů v sociální oblasti v důsledku uskutečňování přizpůsobovacích programů. A řečeno toto, musím také konstatovat, že nebyly vůbec žádné jiné alternativy země, o kterých hovoříme, eh, byly, eh, nemo, neměli už přístup k finančním trhům. A proto bylo nutno realizovat a zavést instrumenty solidarity, samozřejmě ale zase s proti Eh, výkonem. Co se týče makrokondicionality, makropodmíněnosti, což je eh, termín, který v mnoha eh, zemích není chápán, každý tomu rozumí jinak. Makrokondicionalita tohoto programu byl poměrně nedávný Eh, vynález, eh, kde se jednalo o možnost čerpat prospěch z fondů soudržnosti a ze strukturálních fondů, ale při splnění určitých podmínek. Já to vyjadřím jednoduše. Peníze jedněch daných, dané penězmi, pe, dané pro disponování peněz druhými musí fungovat na základě určitých podmínek protože musíme správně hospodařit s penězi daňových poplatníků a víme, že někdy tady to přerozdělování nefunguje dobře, ale ne proto, že by nefungovala komise, ale proto, že jednotlivé vlády v členských státech správně nerozdělují eh, peníze na tyto programy. Máme tady země, které jsou ekonomicky ty slabější a které byly postiženy, ehm, tak je třeba nalézt spolufinancování a neurážet pouze tyto státy a proto jsme až o 95 navýšili kofinancování v určitých zemích. Děkuju, tak teď ještě několik otázek a pak vás už propustíme. V případě, já jsem tedy eh, David Cohen za UKIP ze Skotska, při té nepravděpodobné události, kdyby se snad Skotsko odtrhlo od Velké Británie, zůstalo by v Evropské unii? A v případě, že by náhodou nebylo v Evropské unii a požádalo by o členství, muselo by přijmout euro? Děkuji. Ignacio? Já jsem Ignacio Korau z Hnutí pěti hvězd. Já bych se chtěl zeptat, na EPP, eh, e socialisty a ALDE a jejich chování při přidělování postů místopředsedů a předsedů výboru. Eh, tady je naše skupina opravdu eh, velmi frustrovaná a stejně tak byly zklamány hlasy milionů občanů. Myslíte si, že toto chování bylo antidemokratické? Rád bych, rád bych kdybyste skritizoval lídry EPP, socialistů a ALDE. Tak a ještě eh, jednu otázku. Prosím, Kristýn. Děkuji. Já se jmenuji Kristýna Wienberg a jsem nová poslankyně ze Švédska a zastupuji švédské demokraty. Pane Junkere, eh, zaprvé eh, bych jakožto nová poslankyně chtěla říci, že jsem nesmírně zklamaná tím, jak to dopadlo s předsednictvím výboru a už to tady říkal kolega přede mnou. A v podstatě, když si přečtete eh, odstavec 3 článku 17 Lisabonské smlouvy, tak tam se právě píše o nezávislosti výboru, takže to bylo poměrně zajímavé. Otázka moje další zní, eh, jaký bude eh, další tah, co, co, co bude dál? Bude nám upírán řečnický čas, budou nám upírány zprávy, jak daleko tohle může zajít? A e, ještě další otázka, otázka těch pěti pilířů v migrační politice, které jsem si přečetla. Tam píšete, že máme být politicky ráznější, rozhodnější v oblasti legální migrace. Jak to přesně myslíte? Máte nějaký plán? To by mohlo být velice e, zajímavé, protože já jsem ve výboru Libe a tam je to velice důležitá otázka. Máte nějaký plán? Myslíte si, že e, Evropská unie by měla pomáhat uprchlíkům ve svém okolí? A to poslední, co chci říci, je to, že já vás, můžu naps- já vás můžu pozvat na cigaretu po schůzi za to, že eh, rozhodně nechcete tedy opustit EU. Váš návrh, dobře, beru na vědomí, okamžitě ho vykonám. Co se týče, ano, já jsem hovořil o cigaretách. Euh, je, je veux dire parce que votre question est une question Rád bych vám říci, protože rád bych vám řekl, protože vaše otázka je zásadní, že tady máme určité prvky odpovědi, které vám nemohu dodat, protože Evropská komise, budou jí předsedat, nebude mít eh, jednu, ne, nebude řízena jenom mnou, bude mít 27 komisařů a já čekám, že je navrhnou jednotlivé členské státy a potom eh, a tyto členské státy eh, prostřednictvím svých příslušníků dají své základní orientace. A Návrh Evropské komise se musí vyslovit na základě takového rámcového programu. Nemohu tady s vámi projednávat všechny detaily, protože abychom mohli například rozvíjet politiku migrace, legální migrace, nelegální migrace a tak dále, potřebovali bychom na to více hodin. To znamená, komisař, který to bude mít na starosti, to vysvětlí Evropskému parlamentu. Budou vám to tady vysvětlovat ti komisaři, kteří jsou příslušní pro ty které oblasti. A co se týče organizování práce Evropského parlamentu, já vůbec nevím, eh, jakou tradici tady chcete změnit. V mé zemi je tradice, že vláda se stará o své věci a parlament se stará o své věci legislativci se také starají o své věci a ne o, sta, o věci jiných. Já jsem přesvědčený zastánce dělby moci, to znamená, že já se tady nebudu vyslovovat k Evropskému parlamentu, protože jsem nebyl součástí těchto aranžmá, na která se odkazujete. Ale říkám vám, to je na vás, abyste tady sehráli roli vašich, eh, roli jako zástupců přímo zvolených lidem. Já nejsem poslance, vy mě neslyšíte? Možná, že jsem nebyl dostatečně jasný chtěl jsem sem vám říci, že nemohu odpovědět na vaši otázku, protože tady jsou věc, protože jste oslovil proces, kterého jsem se neúčastnil. Uh, we want your opinion yes, about this. Before expressing... Tak, eh, než eh, něco řeknu, nějaký názor, tak eh, v mé zemi je zvykem Eh, být eh, informován o tom, co se vlastně stalo. Já nevím, jestli, co, se, co se stalo, jestli to byla nějaká katastrofa nebo co. Eh, pokud o tom budu něco vědět, tak vám možná k tomu můžu něco říci. Ne, ale to opravdu není věc, do kterého já bych byl zapojen. Co se týče Skotska, ano, tady pan kolega se ptal. Ano, já také musím říct, principiálně je to otázka mezi Brity a mezi Skoty. Tu otázku si musí vyřešit eh, Spojené království. A myslím si, že by to nebylo moudré ani inteligentní, eh, abych vám tady jako cizinec dával nějaké eh, rády. Ale já jsem se neptal na radu, já jsem se vás ptal na váš názor. Jestliže Skotsko se odštěpí od Velké Británie, jestli zůstane eh, členem Evropské unie. Eh, náš první ministr celý, celou dobu Skotům říká, že zůstanou v Evropské unii, ale myslím, že pan Barroso to, eh, na to odpovídal jinak a také mnozí další na to odpovídali jinak. Ano, já myslím, že jsem vaši otázce rozuměl. A také ta otázka eura. Já, já jsem chtěl Eh, říci, že to si skutečně musí eh, rozhodnout Britové a ne Evropská unie. Ano, ano, ano, ano, počkejte. Ta druhá část vaší otázky, jestli ano nebo ne v případě, že Skotsko se odštěpí od eh, Británie. Zda se stane automaticky členem EU, nebo jestli se tedy mm, bude muset znovu Eh, žádat o členství a případně bude muset přijmout euro. Pan Van Rompuy a pan Barroso eh, tomu eh, vám dali jasnou odpověď. Já na tom nemusím měnit ani slůvko. Dobře, tak a ještě poslední kolo tam vzadu, prosím. Kario Tamporáno, Hnutí pěti hvězd, výbor ITRE. Pane Junkere, budoucí předsedo komise, v našem hnutí my eh, jsme eh, byli nadšeni tím, že eh, bod číslo dvě na všem programu je energetika. To je pro nás jeden z klíčových problémů, kterým se bude muset zabývat EU a také celý svět. Jsme přesvědčeni, že pouze rychlý přechod na decentralizované lokální obnovitelné zdroje energie nám pomohou vypořádat se s nedostatkem energie v EU, která prostě nemá dostatek zdrojů. E, velice nedávno jsme se dosvěděli něco o balíčku, klimatickém balíčku do roku 2030, a zdá se, že Evropská unie, Evropská komise má studii, která chce 40% cíl pro energetickou účinnost, což eh, výrazně dokáže omezit importy energie eh, ropy plynu. Ale pokud se týče obnovitelných zdrojů, eh, má tam být pouze 27% jako závazný cíl pro celou Evropu. Čili nás by zajímalo, jakým směrem detailně se bude ubírat váš klimaticko-energetický balíček a jak to chcete uvést do souladu se současnými úspornými politikami jednotlivých členských zemí. Tak ještě další otázky byly. Děkuji. Dobrý večer, pane Inkry. Jsem Bile Fridge za UK West Midlands. Eh, vy jste pro standardizaci daň, daní v EU. Já myslím, že to je eh, že to je, to je kompatibilní s vaší lucemberskou politikou, eh, kdy mnohé firmy se k vám stěhovaly jakožto do daňového ráje, a to dokonce v takové míře, že to vedlo k vyšetřování ze strany Evropské komise. Děkuji. A ještě poslední eh, otázka. Eh, dobrý eh, večer, vítám vás UKIP z jeho východní Anglie. Vy plánujete evropské vzdělávací školy. Nabídnete pan Davidu Cameronovi kurz ve vyjednávání demokratických volbách? It would depend To <laughs> záleží na tom, kolik bude ochoten zaplatit. Um, sur la standardisation fiscale. comme. Co se týče daňové standardizace, tak eh, já mám dojem, eh, jako byste tady spovídali ministra financí. Ten ví, britského ministra financí, ten ví mnohem více než eh, já. Kdykoliv Evropská unie činila pokroky v daňové oblasti, bylo to za lucemburského předsednictví. Bylo to tak v roce 1991, kdy jsem předsedal radě ECOFIN. Tehdy jsme uzavřeli dohodu i s Británií, Eh, ohledně DPH a clách, od clech. Bylo to tři čtvrtě na 8 24. června. Potom v roce 1997, eh, kdy jsem byl opět předsedou Ecofinu, mezi tím jsem byl premiérem, jsme uzavřeli eh, dohodu také s britskou vládou a schválili jsme etický kodex proti nekalé daňové soutěži Eh, který byl potom aplikován v nejedné zemi, včetně té mé. 10. dubna 2013 jsem oznámil před, britským, před lucemburským parlamentem, že bankovní tajemství, které bylo dlouho tradicí v Lucembursku, Belgii, Rakousku, Německu a dalších zemích, musí skončit. A e, od té doby už bylo zrušeno a od 1. ledna 2015 e, se ten systém e, automaticky změní a budou se sdílet informace. To jsem udělal já a teď navrhuji lépe skoordinovat zdaňování eh, podniků v Evropě, aby podniky nemohly přecházet z jednoho daňového systému do druhého a využívat eh, jejich eh, rozdílů. To není v žádném rozporu s tím, co jsem dělal v minulosti. A já jsem jeden z těch lidí, kteří veřejně v parlamentu vždycky říkali, že pokud jde o daňová pravidla, tak v případě finančních center musíme být velice opatrní, protože stáváme se postupně eh, hračkami finančního průmyslu a přitom by to mělo být naopak. Ta první otázka se týkala energetiky. Také jste se ptali na energetickou politiku v Evropské unii. Já jsem rád, že sdílíte můj názor, že tady máme skutečně naléhavost jednat. Ve stejné, protože stejná politika se nemůže dělit na 23, 24 různých oblastí. Víte, že Evropská rada eh, bude předefinovávat cíle, eh, na kterých se Evropská unie dohodne a já poměř, přiměřuji veliký význam i výsledků například z pařížské konference týkající se efektivity ve využívání energie. A e, jsem přesvědčen, že když dojde ke zlepšení energetické efektivity, e, mnohého dosáhneme. Very much. Výborně, takže my vám moc krát děkujeme jménem nás všech. E, vám děkuji, že jste nám věnoval tolik času, že jste velkoryse odpovídal na naše otázky a z britského pohledu jste Eh, hovořil tak jasně, že si myslím, že to ovlivní budoucí debaty na, na dlouhou eh, následující dobu a uvidíme se v plenární síně ve Štrasburku příští týden. Moc krát vám děkuji.